Benvenuti ai colleghi parlamentari. Vážení kolegové, vítejte. Dovolte, abych zde především přivítal naše hosty. Rozdělíme dnešní práci do dvou panelů. Podobně jako je rozdělena do dvou částí zpráva pana Malcoma Harbra o telekomunikačních trzích. Nejprve tedy předám slovo panu zpravodaji, panu Harbrovi, aby nám téma uvedl a potom se pustíme do dvou samostatných diskuzí na základě této zprávy, vyslechneme si naše řečníky a bude následovat diskuze, v rámci níž se mohou vyjádřit také poslanci. Máme na dnešní slyšení eh, vyhrazeny dvě hodiny. Teď už tedy panu Harbrovi předávám slovo. Děkuji, pane předsedo, vážený pane místopředsedo já vzhledem k tomu, že jsem zpravodajem pro tuto část zprávy za výbor IMCO, rozhodl jsem se, že bude vhodnější, abych předal předsednictví během této části zasedání panu místopředsedovi. Zkrátím dlouhé úvody, protože myslím, že pan Kreuzmann, pan Engström, kteří jsou velice aktivní stínové, stínoví zpravodajové, stejně jako paní Verňu a další eh, tady jsou a my jsme se několikrát společně sešli k této problematice. A co je trochu eh, neobvyklé, je, že moje zpráva je již všem k dispozici, protože obvykle je tomu tak, že nejprve proběhne slyšení, teprve poté zpravodaj dokončí svou zprávu, ale vzhledem k časovému tlaku eh, kvůli hlavnímu výboru, což je výbor pro průmysl, je potřeba, aby parlament o celém balíčku odhlasoval do konce února a tudíž je potřeba proces urychlit a proto již dnes máte mou zprávu k dispozici. Je to tedy neobvyklé a je to neobvyklé eh, také v tom, že si jednak vyslechneme řečníky a jednak požádám kolegy poslance, aby se k mé zprávě vyjádřili. Nejprve dáme ovšem slovo našim eh, hostům, kteří samozřejmě mají možnost se také vyjádřit k mé zprávě. Dokonce vás poprosím, abyste se vyjádřili kriticky, pokud eh, tak chcete učinit. Ale samozřejmě se můžete vyjádřit i pozitivně, protože stane se, že lidem se naše zprávy někdy eh, líbí. A následně tedy dáme prostor kolegům poslancům. Jenom abych eh, nastínil základní kontext pro naši diskuzi, odpovědnost našeho výboru Eh, souvisí s naší dřívější prací, protože náš výbor tehdy odpovídal za eh, všeobecné služby, eh, za směrnice o všeobecných službách. Tím jsme se zaobírali velice dlouho, vlastně v době, kdy jednotný trh byl řešen společným výborem pro právní záležitosti a jednotný trh, tak myslím, že se ten eh, výbor eh, jmenoval, než došlo k jeho rozdělení a přejmenování. A já jsem tehdy měl to štěstí, že jsem byl zpravodajem pro velkou reformu telekomunikačního balíčku, který nakonec byl schválen v roce 2002 a následně jsem byl zpravodajem, eh, když došlo k revizi v roce 2009. Takže je to skutečně velice zajímavá eh, situace, že přežijete dva komisaře, teďka zažívám vlastně třetího komisaře a stále se zaobíráme tou stejnou legislativou. A já jsem neočekával, že eh, nakonec k té revizi eh, dojde a předpokládám, že tentokrát už je to snad moje poslední zpravodajství, byť třetí zpravodajství k, k telekomunikacím. Tak doufám tedy, že to bude pro nějakou dobu moje poslední práce v této oblasti. Ale co chci říct je, že máme výhradní možnost podívat se teď na eh, uživatelský aspekt této směrnice, kterou předkládá komise a ve své zprávě se věnuji návrhu komise, pokud jde o další posílení práv spotřebitelů a Obecně se na těchto věcech shodneme, ale nikoliv na způsobu, jakým je to v legislativním balíčku prezentováno. Já si myslím, že to je dosti matoucí, aby se eh, uživatelská, eh, spotřebitelská práva výjímala eh, z té z toho legislativního návrhu a to selektivním způsobem a některé části se přenesly do nařízení. Navíc tady eh, tím pádem vznikají určitá omezení eh, maximální harmonizace eh, v tom nařízení, což zase znamená, že se nám omezuje flexibilita v rámci směrnice. Jinými slovy jsme tedy navrhli to, že by se některé ty věci ve směrnici přenastavily a mohly se tímto způsobem implementovat. S komisí se neschodneme na tom, zda je možné říci, že komise by měla mít pravomoc eh, tzv. prováděcím eh, aktům a pravomocím. Já si myslím, že jakožto parlament jsme v roce 2009 jasně řekli, že podporujeme vytvoření orgánů evropských regulátorů pro telekomunikace, mají koordinační pravomoci a začali mnohem více spolupracovat, navzájem se pomáhají při implementaci, vzájemně se kritizují, hodnotí a komise eh, tedy kritizuje tento přístup ze strany regulátorů kde říká, že se v některých eh, trzích eh, neimplementují tato pravidla eh, dostatečně, ale Berek naznačuje, že to víceméně funguje dobře. Nevidíme tedy důvod, proč by se měla situace komplikovat a rozhodování centralizovat v komisi a selektivně by se mělo aplikovat nařízení. Souhlasí s tím také stínoví zpravodajové, takže Teď bych eh, řekl takovou politickou věc. Nechceme snížit význam, který připisujeme provádění eh, spotřebitelských práv v oblasti telekomunikací. To je samozřejmě strukturální záležitost, kterou chceme efektivně řešit. To je jedna věc. A tomu se budeme věnovat v našem slyšení pokud jde o tu část posílení práv spotřebitelů, ptáme se, zda jsme udělali dostatek, či můžeme udělat více. A v druhé části, kdy se shodneme na regulaci, tak se chceme podívat na náš návrh na nové nařízení, eh, kdy chceme eh, se věnovat uživatelským právům, pokud jde o otevření internetu, řešit s tím spojené problémy, protože dnešní svět se přesouvá k vysoce kapacitnímu internetu se spoustou různých služeb pro spotřebitele, řada z nich si konkuruje. A tudíž je tady také potenciál k diskriminačnímu mm, chování ze strany poskytovatelů, což by zhoršilo přístup eh, k samotnému internetu. A otevřený přístup k internetu je tu je pochopitelně důležitý pro dnešní společnost a na legislativní úrovni eh, víme, že eh, je potřeba eh, to nastavit eh, správně. Každopádně je třeba zajistit, že otevřený přístup k internetu zůstane zajištěn, nedotčen nepoškozen novými legislativními návrhy. Takže budeme diskutovat o tom, jakým způsobem toho optimálně dosáhnout, aniž bychom na druhé straně nesnížili schopnost eh, inovací, eh, příchodu nových produktů, zařízení, služeb a to musí platit jak v oblasti bezdrátových, tak drátových technologií Samozřejmě, že bezdrátové technologie se začínají používat stále více a více a proto je tomu třeba také věnovat pozornost. Takže tak vidíme tu strukturu pro dnešní eh, slyšení. Ode mě je to vše. Vyslechnu si teď naše mm, hosty. Těším se na diskuzi s kolegy poslanci. Budeme spolu diskutovat eh, i o pozměňovacích návrzích k mé zprávě. Děkuji, pane předsedo. Grazie. Děkuji vám, pane předsedo. Takže pustme se do prvního panelu a poté dám slovo ještě dalším kolegům a zájemcům o položení dotazu. A pak eh, pan předseda to zohlední v rámci schrnutí. A nyní mi dovolte dát slovo panu Otenovi. který se bude vyjadřovat k prvnímu bloku Prosím, abyste dodržel desetiminutovou řečnickou dobu, aby se dostala na všechny. Ano, děkuji vám. Děkuji za pozvání. Jmenuji se Paula Houghton a jsem se, se asociace spotřebitelů z Londýna. Mluvím tedy z britské perspektivy, ale mám tu také kolegu který bude se na to dívat z druhé strany. První bod, který stojí za to zdůraznit, je, že podporujeme celkově cíle digitálního jednotného trhu. A z naší perspektivy tato část práv spotřebitelů představuje krok vpřed – A taková, bych řekl, obecná obava hledně celého toho balíčku je, že nesmíme ztratit ze zřetele hospodářskou soutěž s tím, že v kontextu otázky toho, jestli toto představuje eh, vhodný nástroj, vhodný prostředek, tak eh, k tomu na to nemáme příliš vyhraněný názor, ale pokud jde o směrnice nebo nařízení tohoto typu, tak podporujeme většinou minimální harmonizaci. To znamená najít nějaké řešení mini, využívající minimální harmonizace, takže potom nějaké pozměňovací návrhy by se přesunuly do nějakého alternativního legislativního nástroje. A když se teď podívám na samotná témata eh, našeho zájmu, tak jistě, že samozřejmě podporujeme hlavní směr, jimž se toto vydává. Je to v souladu s trendem prostředí příznivého pro konkurenci a prochází to, provádí to lidi celou tou cestou všemi jednotlivými stádii od předsmluvního stádia po eh, stádium smluvní, po stádium eh, měn, změny operátora. A já se domnívám, že jediným problémem je, že tady toho je opravdu hodně. Tudíž může dojít k poměrně značnému přesouvání nákladu je tady takový ten efekt, jak se tomu, jak tomu říkáme, efekt eh, vodní postele eh, nebo dominový efekt, kdy něco, co se udělá na, jedné straně, může mít potom překvapivé dopady na straně druhé. A musíme pečlivě zvážit, jaké dopady bude tento nástroj potom mít eh, v celé té složitější interakci. Když se podíváme na některé specifické návrhy, jaké jsou hlavní spotřebitelské problémy v tom tohoto trhu. Většinou spadají do třech hlavních oblastí. První souvisí s informovaností, s komplexností, za druhé otázky související s kvalitou služeb a za třetí vše, co souvisí s tím samotným eh, procesem té změny. Takže pokud se podíváme na komplexnost, tak v případě mobilního trhu jsou to koncepce, které jsou lidem poměrně známé, eh, koncept těch minut na volání a textových zpráv. Ale trošku složitější je to, to pokud jde o data. Eh, společnost Bill Monitor provedla velmi zajímavý průzkum, který ukazuje, že lidé často přeplácejí až od 6 miliard ročně tím, že přeceňují trošku množství dat, které používají, která používají, která potřebují. Dále poměrně zajímavé jsou také situace, kdy se změní eh, ty podmínky pro poskytování služeb v průběhu poskytování té služby a v takových eh, případech například změny ceny v průběhu toho smluvního období by měla být možnost eh, změnit operátora. A jinak eh, budeme se zabývat tím, jaké jsou základní společné problémy. Pokud jde o broadband, tak 29% si stěžuje na pomalé rychlosti nebo výpadky 15 je, se ocitlo bez spojení po několik hodin či dní. Takže určité problémy tam jsou s tím spojením. Takže ne všichni samozřejmě budou mít pokrytí úplně všude, ale je to zvlášť frustrující, když je to doma nebo v práci. A další záležitost se eh, týká toho switchingu, to znamená té změny, kdy my sledujeme pět tisíc našich členů, hovořili jsme s nimi eh, v březnu, pak v květnu, oni chtěli vstoupit do toho procesu a pak jsme chtěli zjistit, jestli k němu skutečně přistoupili nebo ne. Pouze třetina z oslovených, kteří chtěli změnit operátora, eh, celý tento proces dotáhli až do konce. Eh, jaké byly důvody toho, že někteří od tohoto ustoupili. 34% lidí, procent lidí říkal, že se báli, že by se něco možná ne, nedařilo, že by se tím něco pokazilo. Někdo říká, že to je složitý proces a 12% říká, eh, že uvedlo, že jejich stávající operátor jim dal nějakou pobítku pro to, aby u něj zůstali. Takže z hlediska toho, jak je to vnímáno, jsou tu evidentně bariéry procesu změny a pak jsou také další věci, které se řeší ve směrnici týkající se dopadu bundlingu. To může být další důvod toho, proč nechceme změnit operátora nebo v mobilním sektoru. Také otázka eh, za blokování SIM karet. Takže to jsou ty tři základní otázky, které nás zajímají otázky, které mají dopad na spotřebitele. Vítáme, že se objevují návrhy, které pokrývají celý ten proces všech stádií, všech tedy stádií toho vztahu mezi spotřebitelem a poskytovatelem. Celkově se nám zdá, že je to kvalitní balíček. Podporujeme obzvlášť návrhy, které mají lidem umožnit eh, zastropovat si svou, své, eh, tedy ať už data nebo užívání jiných služeb podle vlastních potřeb. A eh, samozřejmě důležité je rozlišit mezi záměrem lidí a mezi tím, co skutečně udělají, protože 24% lidí řeklo, že by toho využili, kdyby měli příležitost. Podporujeme také tu doložku ohledně diskriminace v případě odchodu do zahraničí, například britský tele, British Telecom, tam se platí 9 eh, pensí za eh, domácí hovor a mnohem eh, o 23% více, když se volá třeba do Francie nebo Německa. A náš regulační orgán eh, se staví příznivě k tomu, aby se v některých případech umožnilo předčasné odstoupení od smlouvy. Eh, hovořilo se o šesti měsících. Šest měsíců je zdánlivě náhodně zvolené období, šest měsíců tedy jako smluvní období. Často jsou uzavírány smlouvy na 24 měsíců. Hlavním důvodem je, aby to bylo dostatečně dlouhé období, aby to pokrylo e, cenu nějakého mobilního telefonu nebo nějakých případných slev. A, a takže těch šest měsíců je z tohoto hlediska poměrně krátká doba. Pak také podporujeme nějaké ustanovení týkající se um, o, o, odblokování nebo odemknutí SIM karet. pak, jak jsem říkal, lidé často odstoupí od svého záměru změnit eh, operátora. Měl by se tento proces zjednodušit. Podporujeme článek 30. Eh, otázka je, také přenosu čísla. Každopádně měla by existovat jasná eh, konzistentnost, to znamená, když se něco bude dělat, tak bych to mělo probíhat stejným eh, způsobem všude. Měli bychom ehm, se postarat o to, aby opravdu eh, tu změnu provedli ti, kdo z toho mohou maximum získat, aby to nebyl tedy systém, eh, který bude spíš takový, že ty změny budou provádět jenom lidé, kteří, který, pro které to nebude představovat výhodu. Děkuji vám za pozornost. Grazie. Do adesso la parola. Děkuji. Pan, teď dostane slovo pan Nick, ředitel pro uh, um, s veřejností. Um, everything Everywhere, EE. E. Děkuji, pane předsedo. Mm, abych vysvětlil, co děláme, EE, e, Everything Everywhere, všechno všude je uh, Eh, joint venture mezi Orange a Deutsche Telekom. I když nemluvím ani za jednu z těchto společností, tak jejich eh, názory mm, zohledňuji v tom, o čem budu hovořit. Mám tady nějaké slajdy a mm, budu velice stručný. Začnu tím, že mm, vysvětlím něco o EE e a to sektoru než to jdu k podstatě věci, tak řeknu něco obecného. Nebudu postupovat řádek pořádku, ale jsou tam, eh, chci říci něco o našem um, oboru. Je velice konkurenceschopný v Británii, jsou čtyři operátoři kteří velice intenzivně bojují o klienty. Je to kapitálově náročný biznis, je velmi vysoce regulovaný a také předmětem konkurence ehm, z jiné, ze strany Skype nebo Facebook nebo WhatsApp. To jsou e, samozřejmě všichni hráči ne, nejsou e, nebo tito hráči nejsou předmětem stejné regulace jako mobilní operátoři samotní. A zase a to je relevantní, mělo by to být součástí úvah v tomto procesu, není to eh, extrémně ziskový biznis. Když se podíváte na význo, výnosy kapitálových investic britských operátorů, tak ani jeden z nich nemá vysoké, eh, vysokou výnosnost kapitálu. Je to velice tvrdý, tvrdé prostředí. Za těchto okolností eh, správné regulační prostředí je samozřejmě zás, má zásadní důležitost. A když se podíváme na tuto legislativu, vím, že za mnou ehm, sedí komise, mý přátelé z komise, a musím si, že nejsem velkým fanouškem této legislativní úpravy. Jakákoliv nová legislativní úprava musí být předmětem přeskoumání nových kritéri- nových kritérií a jejich přehled je tady na tomto slajdu. Nebudu zase zacházet do detailu, k tomu se dostanu později. Tento slide je asi špatně čitelný, ale poměrně takový Eh, straným způsobem eh, prochází eh, ta jednotlivá kritéria a ptá se, zda tato legislativa splňuje ta kritéria. Nemyslíme si, že to je dobrá legislativa v tom, že neřeší jasně identifikovaný problém, což je nedostatek investic do telekomů v Evropě. A, a jsou tam další rysy. Nebudu, mohla bych zmínit další, ale zmíním jednu věc. Eh, mm, jak eh, by se mělo řídit frekvence a vyšší harmonizace nebo úroveň harmonizace těch, těch frekvencí v Evropě, s tím nejsme spokojeni, ale hlavní věc, co, co nám vadí, je, že to eh, je mm, jaksi průřezem existující legislativy. Ten rámec, o Mm, který Malcolm Harbour tak dobře zná. My si nemyslíme, že to je do, ne, ne, ne, že ten existující rámec je dokonalý, ale je dostatečně dobrý a poskytoval nějaký konkrétní rámec, ve kterém můžeme uvažovat o investicích co se nám nelíbí na těchto návrzích, je, že to používá jiné legislativní nástroje na řešení stejných problémů a podkopává tím některé jistoty, které e, zatím do posud existovaly. Zase nebudu zacházet do detailů, ale ty prvky, které tady eh, nám přinášely tu jistotu, to byl rámec roku 2002, novelizovaný v roce 2009, a teď eh, bude směrnice o právech spotřebitelích, to se nám poměrně líbí, ta tváří rovné, pracovní, rovné podmínky mezi mm, hlavními poskytovateli a námi. My také podporujeme návrh zpravodaje v tom, že se snaží reintegrovat tyto legislativní návrhy do toho rámce způsobem, který nepodkopá eh, ten rámec samotný, i když zase z procedurálního hlediska bychom chtěli, aby to bylo děle eh, provedeno uvážlivěji, tak jak tomu bylo v posledních několika měsíců. No to jsou tedy principiální otázky. Teď bych eh, šel do nějakých podrobností. Co se týče ukončování, to je práva ukončit kontrakt po šesti měsících. My se domníváme, že to zvýší náklady a složitost. Bude to vyžadovat restrukturalizace kontraktu a cen eh, ve, veškerých, v eh, celých portfolií operátorů. Mm, vítáme tedy návrh zpravodaje to vyškrtnout, to je rozumné. Co se týče práva mm, končit smlouvu z důvodu mm, rozdílu mezi skutečnými službami a slibovanými službami, tak zase vítáme návrh zpravodaje, co se týče odhadované a neskutečné rychlosti, protože, eh, jak víte, tak rychlosti se liší. To znamená, průměrná rychlost je užitečnější. Hm, myslíme, že na pozměňovací návrh zpravodaje je krokem vpřed, ale nejsme zcela přesvědčeni, že je nutný. Protože v Británii současná pravidla o reklamě a nepravdivých tvrzeních Eh, by stačily na, na tyto věci. Dalo by se to řešit pomocí těchto úprav, nikoli novým, um, novou úpravou. Co se týče změnu kontraktu, to znamená přenos, uh, povinnost přenést číslo v rámci jednoho dne. My uh, chceme říct, že kontinuita služby je klíčová, nikoli rychlost. To je důležité. Jinými slovy, když se nám nelíbí, že někdo se rozhodne, že jeden den, jeden den že odejde a musí, tak musí být přesunout následující den. Ehm, ten důvod souvisí s jaksi regulační jistotou, protože to switching, to pře, pře, ta změna e, poskytovatá e, již byla delší dobu upravená. Mnoho operátorů investovalo do systémů, které nejsou tak rychlé a klíčové z hlediska spotřebitele není, zda je to jeden, dva nebo tři nebo čtyři dny, ale aby nedošlo k přerušení služby, protože přerušení služby je obtížný pro spotřebitele. A vy byste měli, um, nebo cenové výboru měli pochopit, že mnoho eh, společností investovalo velké peníze do stávajících systémů a ty systémy měnit, aby splnili ten den, ten cíl jeden den se mi zdá jako plítvání, aniž by to zvýšilo blahobyt spotřebitele. Mezinárodní volání SMSky v rámci EU do toho nebudu e, zacházet do detailů s výjimkou toho, že my to považujeme za úplně zbytečné no intervenci. Je to velice konkurenční trh a komise si e, tedy nemyslí, že to je konkurenční trh. Takže už v minulosti odmítli e, potřebu intervence na trhu a není tady ekonomické odůvodnění, které by to podporovalo. A tady jsou návrhy v tomto výboru a výboru ITRE, které toto tedy vy, vy, vyjmuli z toho a to bychom přivítali velmi. Kontrola spotřeby. To umožňuje jednotlivcům stanovit si specifické finanční limity Mm, a to způsob, jakým jsou balíčky nyní uh, tvořeny, tam jsou vlastně uh, určité sady mm, volání, tak tam už to v podstatě funguje. A počet volání mimo ten balíček klesá za posledních letech výrazně. Dále s tím souvisí celá řada problémů a uh, Eh, já bych řekl, že pokud stanovíme limity, tak spíše než bychom jednotlivcům umožnili stanovit si jakýkoliv limit, tak bychom tam měli nějaké, nějaká pásma. To, mm, to by zase usnadnilo život operátorům a protože to je o investicích, tak to je relevantní téma. Chci skončit tím, že zmíním tři další body. Mnoho těch spotřebitelských problémů um, známe a nepopíráme. Myslíme si, že se musí řešit především konkurencí a tam, kde konkurence nepřinese hodné řešení, tak pak velice uváženou regulací. To bychom si přáli tedy. Uváženou regulaci A my si nemyslíme, že ta rychlost, s jakou je to protlačováno, eh, je v souladu s tou uvážeností. Další principiální věc je mm, mm, spolehnout se na ten existující rámec, zlepšit ho a ten rámec vlastně přináší jistoty, které investoři potřebují. To je Mm, no, vlastně o tom, že je nedostatečné, jsou nedostatečné investice do ruských telekomunikací ne, ve srovnání s USA nebo s malým východem. Dobré e, investiční prostředí mm, pomocí regulační jistoty. Ehm, mm, během let toto bylo poměrně dobré, ale i když nedokonalé. A poslední bod, myslím, že by měl být, měl Eh, být jaksi eh, známo, co by z toho mohlo vejít. A já jsem se uh, účastnil hm, těchto prací harmonizované regulace na základě znalostí, podrobných znalostí. A komise by měla Mm, umožnit, aby se toto vyvíjelo ehm, v souladu s hlavními politickými principy. A já si myslím, že toto se příliš dostává do mm, příliš složité eh, regulace, což je špatné pro investice, nikoli dobré. Děkuji. Teď eh, Margit Brandl z Digital Europe. Děkuji za pozvání na toto slyšení a chtěla bych nejprve představit naše združení Digital Europe. Jedná se o združení zastupující digitální e, průmysl, celkem 57 firm, 36 národních združení a na 10 tisíc jiných telekomunikačních a informačních společností v Evropě. Jde o poskytovatele služeb, o výrobce spotřební elektroniky představitele z eh, odvětví sítí a tak dále a tak dále. Eh, my, když jsme si pročetli a zanalizovali návrh Evropské komise na počátku letošního roku, tak obecně jsme si říkali, že je to poněkud překvapené, že po dlouhých diskuzích, které předcházely právnímu rámci z roku 2009, vlastně ehm, nakonec vše bylo implementováno v členských státech a přesto máme najednou na stole nový legislativní eh, návrh. Najednou také se objevila ta zpráva, že půjde o nařízení, což nás jakožto združení dosti překvapilo. Když jsme si tedy prošli všechna podrobná ustanovení, tak je evidentní, že cílem je věc, se kterou můžeme souhlasit, to znamená vytvořit digitální trh pro telekomunikace, což vítáme. Dále vidíme, pochopitelně, že tady můžeme diskutovat o pozměnění stávajících pravidel, že ovšem celkově funguje koncepce deregulace a podrobná pravidla se tolik um, neobjevují a nepovažujeme je až za tak potřebná. Co je pro nás nejdůležitější jako uh, uh, zástupce firem z tohoto odvětví? Chceme udělat maximum pro to, abychom posílili investice a myslíme si, že ať už dojde k jakékoliv změně pravidel, tak je potřeba mít na mysli tento hlavní cíl a vždy je potřeba nová ustanovení oproti tomuto cíli otestovat. Nesmíme tedy na tento cíl zapomínat, to je pro nás klíčová věc a byli bychom rádi, kdyby to zvážil i Evropský parlament v rámci tohoto balíčku. Jinak obecně A pokud jde o problematické body, tak jak je vidíme, eh, my nespadají úplně přímo do vaší působnosti. Jde o harmonizaci spektra, o konzistenci, pokud jde o přidělování spektra, anebo pokud jde o pravidla, která se týkají drobných eh, oblastních sítí, což je věc pro nás důležitá, pro nás velice zajímavá a eh, vidíme tady přínos té navrhované legislativy. Dále jsme se v analýzách zabývali ustanoveními, která se týkají eh, přístupu k virtuálním produktům a které se týkaly kvality produktů. Tady máme určité otazníky. Kromě toho jsme se zabývali neutralitou, sítě, otevřeným internetem a to velice podrobně. Opět tady máme určité otázky týkající se těchto ustanovení. Podporujeme vše, co vede k otevřenému internetu, to samozřejmě, ale přejeme si větší jasnost a právní jistotu, pokud jde o neutralitu sítě a řízení provozu pokud je to tedy rozumné, přiměřené a odůvodněné. I v tomto případě by taková ustanovení měla vést k tomu, co jsem říkala na začátku, tedy k podpoře investic. Vždy je potřeba eh, zajistit, aby ta nová ustanovení nebránila rozvoji investic. Z hlediska výrobců tedy mohu říci, že cíle tohoto eh, legislativního návrhu eh, jsou pro nás přijatelné. U určitých věcech můžeme dále podrobně diskutovat, ale ehm, naším hlavním cílem je zefektivnit ten návrh a soustředit se na jeho nejdůležitější části. Děkuji. Grazie. Děkuji. Teď přejdeme k diskuzi. Nejprve chci předat slovo stínovým zpravodajům a potom samozřejmě každému dalšímu, kdo se přihlásí o slovo. Nevím, jestli je tady paní kolegyně Bastos v zasedacím sále. Tak v tom případě možná přejdeme k socialistům a tady máme paní Verňo. Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem původně myslela, že vystoupím až na konci. ale nevadí. Chtěla bych především poděkovat našim řečníkům. Myslím si, že eh, ke konci slyšení ještě vyvstanou možná další dotazy, které budeme chtít položit. Eh, každopádně chci říci, že komise eh, vyšla s velice dobrých předpokladů. Je otázka, zda i odpovědi jsou správné, například pokud jde o ceny za roaming, ale k tomu se dostaneme. Vy jste mluvili o těch smlouvách, o vypovídání smluv, ukončování smluv, o té šestiměsíční lhůtě a tak podobně. Já si myslím, že tady mm, je dobré podpořit eh, pana Harbra, Ono záleží také na členském státě, eh, Zda mluvíme o dvouleté smlouvě, jednoleté smlouvě, o maximální harmonizaci či nikoliv. Takže si nejsem úplně jistá, že bychom měli um, při harmonizaci jít tímto směrem. Domnívám se, že by zde měl zůstat určitý prostor pro flexibilitu v Belgii šestiměsíční lhůta je v pořádku možná, ale ve Francii by lidé určitě dávali přednost zůstat u stejného operátora mm, rok či dva, protože pak dostanou výhodnější volání eh, nebo dotovaný telefon a tak podobně. Zkrátka ty eh, ceny a ty nabídky ze strany operátora jsou potom výhodnější. Podle mého názoru Eh, je zde v sázce především míra investic a omlouvám se, eh, že tady asi budou problémy s kredity. Nicméně můžeme ještě mluvit, hovořit později o tom, jak nastavit správně rovnováhu. Tento balíček se stává z té spotřebitelské části a tam samozřejmě musíme jít eh, co možná nejdále, pokud jde o ochranu práv spotřebitelů na evropské úrovni, ale na druhé straně musíme myslet také na investice a růst. A je potřeba mezi tím najít správnou rovnováhu. Protože pokud by poklesly investice, nebo byly nerovnoměrně distribuovány, tak si myslím, eh, že ehm, to bude mít neblahé důsledky. A co se týče neutrality sítě, tak eh, tady je celá řada záležitostí, blokování, transparentnost, ale k tomu se dostaneme až v druhé části mého slyšení, takže v tuto chvíli ode mě vše, pak bych se ještě jednou ráda vzala slovo. Děkuji Bernadette Kreuzmann. No, děkuji, pane předsedající Musíme si eh, rozmyslet, jak najít rovnováhu mezi režimem přátelským k uživatelům, například půlroční výpověď, smlouvy, a mm, jinými věcmi, které mm, zatěžují společnosti a podniky, které se implementují. A začínáme Um, novým režimem, kde investice nejsou uzavřeny. Požadujeme od poskytovatelů, aby dodávali rychlejší internet. V Asii je například velice rychlý internet, tam jsme hodně pozadu, takže musí investovat na jedné straně, um, na druhé jim um, krátkodobými smlouvami jim nedáváme jistotu, že budou moci generovat prostředky, které budou potřeba investicím. To je základní změna. A když se na to podíváme, tak ehm, se musíme podívat, co je ještě možné proveditelné v tomto legislativním období. Všechno, co řekl Malcolm Harbour na úvod, má naši podporu, že se pokusíme jít cestou, hmm, bychom něco tedy prosadili, pak členské státy by to zamítly, ale že bychom si řekli spíše, co je ještě proveditelné v tomto legislativním období. Eh, to se týká smluv. Samozřejmě nemáme e, problém s tím, když někdo Eh, pokud něco nebylo splněno, chce vypo- bude chtít vypovědět smlouvu, tak tam bude výpovědní lhuta. Ale když chceme vytvářet vnitřní trh, tak si nedělejme iluze, že to bude muset nakonec zaplatit spotřebitel. Když nebudou roamingové poplatky, tak telekomy, eh, které Ehm, vlastně si nárokují nebo využívají služby jiných poskytovatelů v jiné zemi, tak budou muset platit náklady sami a kdo to nakonec ehm, zaplatí jiný než spotřebitel. Takže si rozmysleme, co ještě půjde, co ještě půjde rychle a to, co není proveditelné, tak to ponechme. A ehm, měli bychom vytvořit rámcové podmínky a E, ty musí umožnit další velké investice do infrastruktury, abychom měli e, možnost e, mít rychlý internet. Děkuji. Pan kolega Engstrom nyní. Pro mě je otázka neutrality sítě vůbec nejdůležitějším aspektem v celém tomto nařízení a říkám to proto, že si myslím, že z dlouhodobého hlediska spotřebitelé budou muset um, um, řešit přijímání inovativních nových produktů, nabídek a tady je důležitá konkurence a dokonce i na úrovni služeb, eh, pokud to bude nezbytné. Proto chceme, aby poskytovatelů bylo více. A v této souvislosti mm, eh, jsou tady krátkodobé zájmy telekomunikačního odvětví, které jdou proti zájmům poskytovatelů služeb a spotřebitelů obecně. V posledních dnech či týdnech jsem hovořil eh, s lobbysty z řady telekomunikačních firm a všichni říkají v podstatě totéž, že se těší na specializované mm, služby, eh, že si to přejí a mm, vlastně všichni se mě snažili přesvědčit, že internet eh, není dost dobrý pro přenos videa, že video či televize musí být přenášeno zvláštními službami. Jeden z lobbystů eh, z velké telekomunikační firmy uh, Eh, se mě snažil vehementně přesvědčit o tom, že je velký rozdíl, protože já jsem říkal, že na internetu, aspoň tam, kde ho používám já, to funguje výborně, to video a televize. Klidně se na ně mohou dívat eh, a myslím, že na to, na to vlastně internet je. 90% obsahu na internetu je ve formě videa. Takže v mém světě internet je zcela dostatečný pro přenos videa. Tento lobbysta ovšem tvrdil, že je velký rozdíl mezi videi na jedné straně a uh, IP televizí na druhé straně. A mě tedy nepřesvědčil, ale všechny telekomunikační firmy eh, si přejí ty specializované služby, kde si budou stanovovat podmínky, kde mohou sami rozhodovat, pokud eh, nějaký jiný poskytovatel eh, nebo zdá nějaký jiný poskytovatel bude moci nabízet službu na evropském trhu. A v takovém případě, co bude muset platit poskytovateli služby. Takže na základě tohoto všeho ehm, mě nějak ehm, nepřekvapilo to, co říkal pan Mík, který zastupuje společný podnik mezi Deutsche Telekom a Orangem, ehm, což jsou samozřejmě eh, dva dominantní eh, hráči bývalé státní monopolu, monopoly na trhu. Pokud jde o to, jak telekomunikační odvětví se chce samo dále rozvíjet a přinášet inovace a inovativní nabídky, no tomu já se chci vyhnout. Já chci, aby všechny podniky v Evropě, tak jako doposávat, měly přístup k internetu, na základě stejných předvídatelných podmínek, ale samozřejmě to, co Deutsche Telekom a Orange a řada dalších firm eh, by chtělo mnohem více, je, že by sami mohli Eh, stanovovat, kdo bude vítězem, kdo prohraje. Sami si mohli stanovovat podmínky pro specializované služby. A tady se dostáváme eh, k těm krátkozrakým zájmům telekomunikačního odvětví, které jsou eh, protichůdné proti zájmům jednotného vnitřního trhu či podnikům a občanům obecně. A podobně to platí, eh, protože telekomunikační odvětví je dosti eh, regulováno, zatímco všeobecné služby ve stejném rozsahu regulovány nejsou, ale tak by to přesně mělo být, je to eh, zcela cílené a záměrné. Pokud například Deutsche Telekom když nabízí nějakou eh, službu, tak ehm, má možnost eh, nabídnout přístup k rychlému internetu a všem ostatním poskytovatelům dát jenom nízkou eh, rychlost, která vůbec nebude srovnatelná s tou vyšší rychlostí, ale já si myslím, že to by bylo pro spotřebitele škodlivé proto souhlasím s těmi obecnými poznámkami, které řekl náš zpravodaj, pan Harbr, ale překvapuje mě, že komise přichází s takovýmto velkým balíčkem eh, do určité míry eh, tak pozdě, anebo zase tak brzo po schválení předchozí legislativy. V podstatě vítám to, co říká komise k neutralitě sítě, ale tady je problém, že nechávají vlastně eh, eh, v tom balíčku obrovskou díru, pokud jde o ty specializované firmy, eh, specializované služby, pardon, což umožní telekomunikačním službám dávat přednost vlastním službám, svým vlastním podnikům anebo jiným firmám, které zaplatí více Nejvíce z toho vytěží tedy oni sami a touto cestou bychom se neměli ubírat. Z tohoto důvodu si tedy myslím, že musíme podrobně prověřit problematiku specializovaných služeb, aby se z tohoto, z této koncepce nestala věc, která nenapravitelně poškodí vnitřní trh a oblast telekomunikace a internetu. Děkuji. Děkuji. A slovo má kolega Stiller. Kolegyně. Děkuji. Děkuji i všem předřečníkům a stínovým zpravodajům. Někdy, když poslouchám tuto debatu, říkám si, že zatím vlastně nemáme jednotný uh, telekomunikační trh. Si jsem si říkala, že uh, Tedy jednotný trh znamená mít jednotný soubor pravidel, ale teď vlastně jediné, co tady slyším, jsou sama negativa a to mě znepokojuje. Pokud jde o roaming, tak bych upřednostnila návrh komise, nechci, aby se to rozřeďovalo, ale jsou na to různé názory. Potom to, co se tu řeklo k datům, to je velmi důležité. A samozřejmě můj limit je vyčerpán, Wi-Fi v parlamentu nefunguje, nebo včera nefungovalo a vyvolalo to takřka krizi. Čili já se chci zeptat k datům a k dalším záležitostem, co vaši zákazníci, co říkají ohledně potřeb eh, dát internetového připojení, to, tyto potřeby asi jen porostou do budoucna. A pak otázka toho, jestli nechceme regulaci, musíme si uvědomit, že je potřeba eh, mít i jistotu. A pokud jde o investice, tak eh, mě velice zajímá ta stránka konkurence, protože zástupci odvětví si uvědomují, že musí investovat, pokud chtějí zůstat konkurenceschopní a musí zajistit, aby tyto investice směřovaly správným směrem v nejlepším zájmu zákazníků a jejich potřeb, tak aby to bylo zabezpečené i e, vůči budoucímu vývoji. Takže k datům by mě zajímalo, proč e, se do toho více neinvestuje. Já se to snažím zjistit, ale zatím se mi to nedaří. A k eh, neutralitě eh, internetu, eh, tam, si, tam souhlasí, málo lidí si uvědomuje, jak je to důležité. A my to musíme správně nastavit. A pak ještě ke smlouvám, to je důležitá otázka pro zákazníky, aby spotřebitelé napříč Evropskou unii byli zastoupeni a jejich zájmy a Každopádně ještě, myslím, zbývá urazit velký kus cesty a k tomu, aby se zákazníci mohli těšit eh, všem službám, výhodám, ale zároveň by byli chráněni před takovými věcmi jako měnění cen a dodatečné náklady a tak dále. To není přijatelné. Chceme transparentnost v rámci systému. Chci, aby se to více zdůrazňovalo. Děkuji. Grazie. Děkuji. A nyní pan Harber. Děkuji. Já jsem naslouchal s velkým zájmem, co kolegové říkají a chci na pár věcí navázat. Ještě se asi dostaneme k dalším otázkám, ale v první řadě prospěch pro spotřebitele. Tady chci zdůraznit, co, co říkal Kip. Myslím, že eh, vývoj byl příznivý pro spotřebitele, konkurence přiměla eh, operátory ke snižování cen. Někdy bychom neměli konkurence podceňovat a dá se udělat ještě více. V návrhu z roku 2009 tento výbor byl právě ten výbor, který zavedl ten strop u smluvních vztahů a také posílení eh, možnosti změny operátora. Zajímalo by mě, co na to KIP říká, protože ta ustanovení, která jsem eh, tam zapracoval, se v podstatě nezměnila ve stávajícím návrhu. Tady se říká, že pokud uzavřeli eh, tedy dohodu o přenosu čísla, takže toto číslo bude aktivováno za jeden den nebo do jednoho dne. A mě by zajímalo, jak ten proces funguje. Jistě, že operátoři mají problém splnit ta stávající pravidla, ale to neznamená, že ta stávající pravidla jsou zastaralá. A pak ještě k tomu, co říkal pan Hotens, jestli skutečně je možné někomu diktovat metodiku. Já myslím, že to asi tím by se měl zajímat Perek, Eh, který může říct, kdo ten proces v podstatě eh, bude zpravovat. Eh, A já jsem záměrně ustoupil od některých požadavků, které mi přišly být takovým trošku tím mikromanagementem ze strany komise, aby z toho nebyl, z toho nebyl regulační diktát, aby se e, nediktovaly takové věci jako jak eh, měnit, převádět internetovou adresu v případě, že měníme operátora. Proto potřebujeme decentralizovaný model. Za druhé, otázka šestiměsíčního, šestiměsíční smlouvy. My jsme se posledně tam snažili dát některé nové, eh, nová ustanovení, aby bylo možné předčasně odstoupit od smlouvy, to by se mělo lépe vymáhat a vím, že ve Spojeném eh, království se to částečně daří, ale také jde o to, že eh, spotřebitelé musí mít jasný přehled o podmínkách, za nichž mohou od smlouvy ustoupit. Když do toho pak vneseme relativní nejistotu, když se bude říkat, že po šesti měsících je možno od smlouvy odstoupit, když máte 12-měsíční smlouvu, tak dáváme, dáváme o tom spotřebitelům dost komplexní podmínky a přitom ty základní eh, eh, jest, bezpečnostní prvky již existovaly tak jako tak. A eh, samozřejmě, že potom mohou spotřeb, operátoři eh, si dávat určité přeplatky za tuto možnost předčasného, předčasné změny. Děkuji. A nyní před, přejdeme tedy k druhé části našeho panelu. Takže jenom k tomu návrhu Pilo de Castillo. Z rok, tady se navrhuje tedy pravidla, která by platila od 2016, v podstatě zrušení příplatku za roaming. Pak je tady k tomu ještě je další věc, že potřebujeme vyrovnat podmínky pro telekomunikační operátory, zejména pokud jde o um, sazby za, ukončovací sazby za ukončení smlouvy, to je důležité pro eh, v tomto kontextu já každopádně to chci podpořit. Grazie, adesso passiamo alla seconda. Děkuji, přejdeme k druhé části slyšení. Ne... Mm. Chci požádat řečníky, zda chtějí reagovat na některé otázky, které padly maximálně dvě minuty. Řečnické doby na osobu začnu panem Hautenem, panem Mikenen a další. Pokud mm, samozřejmě nechcete nic říct, tak vás nebudeme nutit. Pan Hauten. Děkuji. Abych reagoval to, co mm, tady bylo řečeno o těch datech, tak ten problém je asi nejnovější a nejsložitější aspekt. Eh, lidé znají eh, ty koncepce minut a sms ale u dat způsob, jakým ty da- lidé data využívají a jak to vnímají, jak to chápou, je jednak eh, nové, takže lidé toho používají stále víc. Eh, tady jsem mluvilo o tom mm, stále větším využívání videí a podobně, takže lidé toho využívají víc. A nevím, zda jejich očekávání odpovídají realitě. To potenciálně vede k tomu problému, že eh, lidé se mílí a je tady těch 6 miliard, kdy lidé vlastně přecenují nebo nadhodnocují co, to, co vlastně ve skutečnosti využijí. Mm, to, co by mělo být v tom nařízení, co by nemělo být tom nařízení. Já chápu, co říkáte, jistě tam Berek mm, má sehrávat důležitou roli, tam řada technických aspektů, ohledně měření, mm, kalkulace průměrných rychlostí a podobně, to je velmi důležité, na to by se měl Berek zaměřit. K tomu Mm, mm, těm změnám mm, no, přenosu kontraktu pro tu, eh, no, na tu novou firmu nebo to z iniciativy toho nového, eh, nové společnosti, to má smysl z důvodu konsistentnosti a taky tím, že ten, kdo z toho má prozběh, vlastně bude řídit ten proces a eh, pobítky budou správně nastaveny, aby, se, aby to proběhlo co nejrychleji. Tady Berek může hrát důležitou roli. Hmm, děkuji. My... Eh, děkuji, pane předsedo. Já se mm, pokusím jaksi neurazit eh, tím, že jsem byl popsán jako lobista, ale abych reagoval na eh, podstatu mm, vašeho příspěvku. Já jsem mluvil o neutralitě, já jsem mluvil o regulaci a relativní Eh, regulace eh, mezi Telkom a eh, dalšími hráči. Já mm, netvrdím, že ti jiní hráči by měli být regulováni hned a stejným způsobem, to jsou tedy jiní poskytovatelé, ale regulátoři na úrovni komise, bereku jako národní úrovni musí um, zohledňovat konkurenci mezi novými hráči a stávajícími hráči, na konkurenci v celém sektoru a zohlednit výsledky, celkové výsledky těchto společností. Mm, já si myslím, že by se mělo rozhodovat tak, aby eh, se Eh, jak si spolehala na, na konkurenci a na eh, rozumné, uváženou regulaci. Eh, jinak to bylo absurdní. Data. Data rostou objemy obrovským způsobem a technologie se s tím musí vyrovnat, o tom to je a bylo by dobré, kdyby okolnosti pro investování byly lepší, než jsou. Nedostatek investicí. Otázka, proč je tak málo investicí? Odpověď je složitá. Není to jednoduchá odpověď, jako existence vnitřního trhu. To je jenom část té odpovědi. Já no, bych reagoval na Malkomu otázku ohledně podmínek smluv. To, co jsem říkal, je, že jsou v Evropě podniky a mm, jeden z nich může být Deutsche Telekom, které se připravili na to, aby smlouvy převáděly na, za dobu delší než jeden den. A je hmm, pravomoci evropských institucí trvat na tom, aby Deutsche Telekom investoval spoustu peněz znovu, aby to snížil z stávajícího počtu dní na jeden den. Uh, mně se to zdá ale, že to je um, úroveň um, regulace, která je příliš um, úzká a je to na úkor spotřebitele. To nás musí, nás musí přitom zajímat jediná eh, újma spotřebitele a to je přerušení služby, ale já už přetahuji svůj čas. Svůj čas. Hmm. Eh, Menda. Um, já se chci ještě vrátit k tomu, že ehm, mm, služní hráči by měli mít možnost inovovat na internetu. Nesmí, to je důležité, ale nesmíme zapomenout, že internet nemůžeme ehm, brát za hotovou věc. Spousta firm investuje do toho, aby invest, internet fungoval, aby rychlost a cti byly odpovídající a pro tyto mm, formy musíme, mm, musí být zajištěny nějaké výnosy z jejich investic. Abbiamo fin qui discusso delle regole generali. Děkuji. Mluvili jsme tady obecně o ochraně spotřebitelů a teď myslím, můžeme přejít tomu druhému panelu. Pan Bastos se mezi tím dostavil, paní Bastos se dostavila, takže jí dáme slovo na konci. Teď se podívejme na inovace. a na přístup zajištěný přístup ke službám. Budeme hovořit o neutralitě sítě a prvním řečníkem v rámci tohoto panelu je paní Nadia Trajnar z Arcepu. Máte 10 minut na své vystoupení. Po paní Trajnar vystoupí pan Jepesen. Děkuji. Děkuji za možnost vystoupit zde eh, na jménem Bereku a podělit se s vámi o analýzu, kterou jsme provedli, pokud eh, jde o tuto legislativu. Já jsem z francouzského regulátora, nicméně zastupuji tady dnes Berek, proto jsem se rozhodla eh, vystoupit eh, v angličtině a omlouvám se tím řeckým, eh, pardon, francouzským kolegům. Takže pokud jde o naše zkušenosti s neutralitou, tak Berek se tomuto tématu hodně věnuje od roku 2009. Mám tady takový stručný slide Nechci vás nějak zatěžovat, mám pouze čtyři slajdy a vím, že mám jenom deset minut. Takže prvním naším eh, velkým problémem bylo lépe pochopit to, co se děje se sítěmi, případně pomoci, eh, uklidnit diskuzi, pokud to je potřeba, a lépe pochopit eh, nebo nastavit lepší pochopení mezi internetovým a telekomunikačním světem. To byl náš první úkol. Snažili jsme se také eh, vše toto vysvětlit eh, všem zainteresovaným stranám. Dnes jsme svědky celé řady postupů, které v sítích fungují. Některé jsou důležité pro samotné fungování sítí, některé procesy eh, představují na základě ekonomických analýz určité problémy z hlediska dlouhodobých inovací, takže Provedli jsme posouzení situace hlavně z hlediska řízení provozu, to proběhlo v roce 2012 a tyto, tato posouzení ukazují, že situace není úplně zoufalá, nezhoršuje se trvale a Ehm, samozřejmě, kdyby docházelo ke zhoršování eh, neutrality sítě, bylo by to významné riziko. To byl tedy první krok. V rámci druhého kroku jsme se snažili porozumět eh, všem těm postupům a také Eh, podle jakých zásad si myslíme, že by se trh měl vyvíjet, jakými zásadami by se měl řídit a z tohoto důvodu jsme předložili určité zásady, které by se měly posoudit, eh, přiměřenost řízení provozu a, a tak dále. Řízení provozu v síti a s tím související kontraktační omezení, rozlišování eh, různých druhů provozu. To vše jsou velice různorodné záležitosti, nemusí být nutně škodlivé, ale potřebujeme nějakou jednotnou koncepci, jak to analyzovat. A já tady zdůrazňuji některá ta kritéria, protože si myslíme, že alespoň některá z nich eh, mohou být prospěšná pokud jde o posílení návrhu komise, ale k tomu se ještě vrátím. Teď mám na mysli tu koncepci koncového uživatele, diagnostiku, situace a tak dále. Takže jsou to určité dobré zásady, jimiž bychom eh, se chtěli řídit, nebo bychom byli rádi, aby se tím řídil trh. Pak je tady druhá věc, co může udělat regulátor. V rámci eh, současné směrnice z roku 2009 eh, máme určitou možnost se pohybovat a tak říkáme, že především musíme podporovat neutralitu sítě tak, že zajistíme, že budou fungovat tržní síly, to znamená, že bude trh konkurenceschopný, transparentní. To je velice důležité a to byly také první eh, pokyny, které Berek vydal a eh, musím říct si, že některé z těch principů se nám zatím nepodařilo implementovat v plném rozsahu. Také uznáváme, že možná to, co jsme udělali doposavat, nestačí pro dobře fungující trh, možná z dlouhodobého hlediska s neutralitou sítě budou určité problémy, takže je potřeba provádět proaktivní monitoring, což znamená, že monitorujete především kvalitu služeb, sledujete vývoj situace na trhu a pak je tady třetí věc, a to je to, že jsme akceschopní, pokud je to potřeba. Pokud chcete zakázat eh, určité postupy od samého začátku, tak eh, eh, vám spotřebitelé musí věřit, musí věřit, že když se situace zkomplikuje, že máte dobré nástroje, jak zasáhnout, že máte nástroje pro řešení sporů, pro zajištění minimálních požadavků pro fungování služby a tak dále, tak dále. Takže to jsme tedy dělali v rámci současného balíčku. Teď pokud jde o tu novou regulaci, tak na tomto slajdu bych chtěla připomenout, že vše přichází v situaci, kdy se vedou rozsáhlé diskuze. Na jedné straně jsou zastánce neutrality sítě, Ono to není úplně jednoznačné. Na jedné straně nechtějí veřejný zásah do internetu, na druhé straně zase po takovém zásahu volají, aby byl internet ochráněn, eh, zejména před operátory. A operátoři zase mají své argumenty, určitě ještě dnes uslyšíme. Eh, především v tom slova smyslu, že roste provoz, ale nutně to neznamená větší zisky a tak dále. To je samozřejmě věc, která se také musí zohlednit. této souvislosti tedy volba nařízení trochu mění ten kontext, v němž jsme se pohybovali dříve, který byl eh, méně závazný Eh, bylo to spíše, mm, byla to spíše forma určitých doporučení, zatímco teď, když bychom měli pracovat s nařízením, tak už musíme být velice opatrní v tom, jak to naformulujeme, protože to prostředí, v němž se pohybujeme, se velice rychle mění. Berek se tedy domnívá, že první návrh Evropské komise eh, je docela vyvážený, až to skoro stydím říci. Víte, že Berek vždy měl hodně výhrad k tomuto textu a toto je možná jediné nebo jedno z mála témat, kde se s komisí shodujeme a souhlasíme s tím, jak využili i naši předchozí práci, ale i k tomu mám své připomínky, úplně vás nesklamu. Mám tady k tomu dva slajdy, kde chci zdůraznit ty hlavní problémy, které tady vidíme. Teď už to bude trochu techničtější, dopředu se omlouvám. Nejprve jde o to definovat eh, služby inter- přístupu k internetu a tzv. specializované služby. V tom textu je eh, výběr mezi ty definicemi. My si myslíme, že to je užitečné, ačkoliv se o tom hodně mluví a ta diskuze asi jen tak neskončí, ale v určité chvíli bude potřeba se rozhodnout eh, o těch definicích. Možná bude lepší než dvě úzké definice Eh, nastavit eh, ta pravidla tak, aby platila skutečně pro eh, ten trh, jak ho známe. Zároveň se domníváme, že specializované služby tam mohou být ještě detailněji rozpracovány, zejména proto, že nám to pomáhá hodnotit koexistenci mezi specializovanými službami a službami IAS. Je potřeba jednoznačně stanovit jejich eh, provádění a to nám potom usnadní ohodnotit, eh, zda se IAS zhoršují nebo ne. A to zhoršování to je další taková ehm, komplikace v tom nařízení. My si myslíme, že je dobré tam dát určité pokyny pro hodnocení ehm, služeb přístupu k internetu, jak hodnotit výkonnost, dostupnost eh, služby IAS, ale na, mm, k tomu všemu všem nevíme, jak budou vypadat eh, zítřejší specializované eh, služby, televize po internetu a tak podobně. Možná tady bude více interakcí mezi specializovanými službami a službami IAS, takže by bylo dobré ponechat zde jistou eh, flexibilitu pro dodefinování do budoucna. Druhé důležité téma to jsou pravidla, jimiž by se měly řídit služby IAS. Eh, Berek je rád, že některá ta kritéria, která jsou pro nás důležitá, byla v nařízení znovu použita. způsob, jak posoudit eh, ty mm, současné postupy a kritéria, mm, to jsou kritéria relevantní a neměla by se omezovat jenom na praktické provádění v síti, jako je blokování eh, provozu a tak dále. Na některých trzích na tyto problémy stále narážíme, ale možná, že v budoucnu ty problémy budou trochu jiné povahy, půjde Eh, spíše o diferen, diferencované mm, eh, datové toky a tak dále. Pro koncové spotřebitele to není až tak důležité, protože ty mají podmínky v koncových smlouvách. Eh, je to tedy spíše otázka pro druhou stranu toho řetězce. Pokud jde o rozumné přiměřené řízení provozu, tak tady je ta ožehavost v objektivitě, zda je skutečně mm, ta objektivita relevantní, je tam seznam v tom eh, návrhu komise, to není mm, nějaký náš seznam, ale možná je dobré dát tam skutečně seznam, ale ten dnešní seznam se musí zlepšit, některé ty jeho současné prvky jsou nejasné a možná by to neměl být vyčerpávající seznam, protože nevíme, jaké e, potřeby vzniknou pro rozumné řízení provozu v budoucnu. Musí tam být nějaký manévrovací prostor pro regulátory, pro berek, e, aby ta, toto téma, které je dosti sofistikované a měnící se, mohly upřesnit. Poslední můj slide, eh, tady se vracím té svobodě koncových uživatelů, o tom se vedly velké diskuze, tady o tom, že bychom dnes neměli nejenom podporovat eh, možnost eh, uživatelů zajistit si přístup k obsahu, ale že je skutečně potřeba ho zaručit a tak jako regulátor chápeme, že občané, spotřebitelé chtějí silnější ochranu, proto je dobré aby tady byly tyto principy, aby se týkaly provozu, koncového užívání, ale na druhé straně je důležité, aby ten text bral v potaz to, že přístup k obsahu nezávisí jenom na operátorech. To je problém se s neutralitou sítě, že vlastně nejde jenom o to, co dělají operátoři, provozovatelé na síti, ale Jsou tu i další aspekty eh, užívání ehm, internetu. Je to vlastně to, co spadá do kompetence eh, provozovatelů a ta odpovědnost není nekonečná. Pokud chceme, aby uživatelé měli přístup eh, k určitému kvalitnímu obsahu, tak musíme ty kvality toho obsahu interpretovat rozumným způsobem. Neznamená to, že chceme nabízet špatnou kvalitu obsahu, ale je potřeba najít způsob eh, nastavení správné rovnováhy hm, tohoto práva na kvalitní obsah. Pokud jde o NRA, tak jsou tady oblasti, kde jsme kompetentní, kde máme pravomoci, tam bychom skutečně měli mít možnost eh, zasadit se o transparentnost, navrhnout eh, kvalitní měření, srovnatelná měřítka a tak podobně. Někteří regulátory možná ve svých národních eh, rámcích nemají plné kompetence v této oblasti a to se musí vyřešit. Pak jsou tady další témata, kulturní diverzita, my jako regulátoři většinou nedokážeme dosti intelektuálně na výši tuto záležitost pojmout a ošetřit. Přece jenom jsme technici, ale Úplně na závěr bych asi řekla, že si myslíme, že evropský přístup je v této věci velice důležitý, protože se budeme vzájemně potřebovat pro to, abychom dokázali posoudit velice komplikovanou situaci. Na druhé straně musíme být opatrní, abychom nevytvořili zbytečné překážky, které budou bránit regulátorům v rychlém jednání, v použití nástrojů, které považují za důležité, když nastane nějaká problémová situace, protože internet to je velice rychlé prostředí a my se tomu snažíme pochopitelně jako regulátoři přizpůsobit, ale není to vůbec jednoduché, takže to je ode mě na úvod vše. Děkuji. A nyní Henrik, Jens Henrik Jebsen je ředitelem Evropského centra pro demokracii a technologii. Prosím eh, o dodržení řečnického času, protože tu nemůžeme zůstat déle. Ano, chápu, potřebuje, potřebuje tady, budu muset mluvit rychle. CDT je organizací občanské společnosti a snažíme se, aby internet zůstal inovativní, svobodný. O čem je dnes řeč? To je přesně to, co je v mandátu tohoto výboru, to znamená ochrana zájmu spotřebitele a podpora vnitřního trhu. Úbou cílu je stěžení zachovat net, internetovou neutralitu. To znamená, aby veškerá komunikace procházející tou sítí, aby uh, s ní bylo na, nakládáno rovným způsobem bez, bez ohledu na obsah, eh, zdroj či cíl. Myslíme si, že tento text je dobrý, je to dobré východisko ale zůstávají tu stále ještě některé trhliny, které bude potřeba ošetřit. Takže proč je ta neutralita tak důležitá? Mohu citovat i Berek, protože ten to zná velmi dobře. Říká, že internet mimořádně přispěl k růstu a inovacím našich ekonomik a stal se nedílnou součástí každodenního života většiny občanů. A to je z velké míry díky jeho otevřenosti, díky nízkým bariérám vstupu. Zvláště pokud jde o rozvoj nového obsahu a aplikací. Takže otevřený internet je stěžení jak z hlediska inovačního, tak z hlediska spotřebitelského. Pro podniky, malé podniky, nové firmy, pro ně je neutralita na internetu významná, protože to znamená, že jakmile si firma zaplatí své připojení k internetu, má okamžitě přístup k celému evropskému a globálnímu trhu. Poskytovatele aplikací a tak dále mohou přímo konkurovat a bojovat o koncové uživatele s těmi velkými. Ve spovedné společnosti to znamená, že my lidé máme kontrolu a rozhodujeme, jaké služby chceme používat, jaké informace sdílíme a s kým máme kontakt na internetu. Takže je to důležité i pro zachování základních práv demokratické společnosti, protože vaše internetové připojení je jakousi branou, jedinou branou ke globálnímu internetovému společenství a žádná soukromá nebo státní firma by neměla mít možnost určovat vaše volby. A některé, některé ISP a někteří operátoři by chtěli, aby se to změnilo a chtěli by radikálně odlišnou vizi toho, jak by internet měl fungovat. Andrej o tom jistě bude hovořit. Chtějí uzavírat obchodní dohody s poskytovateli aplikací a obsahu a dávat určité preference tedy eh, datum eh, od těchto poskytovatelů kdyby se internet vydal tímto směrem, kdy každé ISP by mohlo určit, jak rychle budou moci spotřebitelé získat, získávat přístup k jeho službám, tak by pak nové služby měly mnohem komplikovanější prostředí. Jakákoliv nová služba by si musela dělat starosti, jakým způsobem to bude s jejich tokem. A pokud by e, tyto smlouvy pak byly běžné, tak pak kdokoliv neuzavře smlouvu by byl ve velké nevýhodě. Tento scénář by pak upřednostňoval stávající giganty na úkor nových služeb a nových inovátorů. To jsou eh, základní scénáře, které musíme brát na zřetel. Jeden scénář je tedy takový, že budeme, mít, budeme rozvíjet otevřený internet se všemi přínosy, které sobě má a nebo přejdeme k scénáři, kdy poskytovatele budou si nechat platit eh, těmi tvůrci obsahu a dalšími za eh, služby a za eh, internetové rychlosti toky. Čili musíme si připustit, že je zdůvodněné stanovit internetovou neutralitu zákonem. Berek eh, provedl mnoho výzkumů a zjistil, že miliony uživatelů bylo podrobeno různým eh, postupům, které omezují či blokují určité služby a aplikace. A konstatoval také obrovské rozdíly mezi zeměmi, čili i z hlediska vnitřního trhu regulační intervence je eh, zdůvodněná v tomto případě. A my se domníváme, že komise v mnoha směrech a mnoha ohledech nalezla tu správnou rovnováhu. Samozřejmě se to dá zlepšit. Zejména by se explicitně v textu mělo říkat, že nediskriminace eh, internetové, eh, internetových eh, toků je stěžení. Je, čili aby nedocházelo k tomu zakazování nebo omezování. Um, to, to tam je, ale co třeba pozitivní diskriminace? Zdá se, že text připouští ty scénáře, kdy poskytovatele aplikací budou muset platit za preferenční zacházení ze strany um, poskytovatelů připojení, jako kdybyste předbíhali ve frontě. To je problém, který se bude muset ošetřit a když se to podaří, tak budeme mít nakonec dobrou legislativu, která eh, zaručí ty eh, stávající výdobytky internetu a umožní eh, všem investovat do kapacity a mít z toho zisk. Poskytovatele připojení mohou dávat zákazníkům různé balíčky různé varianty přístupu, různé ceny, různé rychlosti, různé eh, balí, balíky eh, objemu dat a to je důvodněné. Ovšem pro ostatní by měl internet být otevřený, tato otevřenost by měla být zaručena. Uvidíme, jak se ty služby budou vyvíjet v průběhu času ale myslím, a myslím si, že rolí um, regulačních orgánů je bdít nad tím, aby to tak bylo. Ať jakkoliv dobře definujeme určité koncepce v legislativě, tak je potřeba situaci neustále monitorovat. To je z mé strany zatím vše. Děkuji. Grazie a lei. Tocca adesso al dottore. Děkuji. Děkuji. Pane předsedo, děkuji za pozvání, že se mohu podělit o své názory na toto velice kontroverzní a komplexní návrh. První věc, kterou chci říct, že je to, že jsem rád, že tady mluvíme o vnitřním trhu neutralitě. Před 6-7 lety byla rozšířené přesvědčení, především v Bruselu, že ani problém eh, vnitřního trhu, ani neutrality bude problém. Množí si mysleli, že máme eh, vnitřní trh telekomunikací a mm, mnozí eh, Evropské komisi a další se mnívali, že problém, který se objevil, v USA po Merson River rozhodnutí nikdy nebude problémem v EU, protože tady větší počet operátorů a více konkurence, ale není tomu tak. Teď tady jednáme o tom, jak řešit problém neutrality sítě, což se stalo základním problémem. Ne, no, eh, doc, 2016-17 um, je jasné, že musíme se dívat dopředu v našich návrzích. Je jisté, že do roku 2017 nebo 2018 se technologie zásadním způsobem změní. Před pěti lety třeba ještě lidi ani neměli smartphone, věci se rychle mění. Způsob, jakým používáme internet, je velice jiný, než eh, jaký byl, když eh, se když do toho firm vstupovali před pěti lety. Nejprve chci se podívat na myšlenku regulace z perspektivy lepší regulace, jak tedy odůvodnit um, regulaci v této oblasti. Uh, Musíme vycházet z toho, že selhání regulace tržních sil eh, nás vedlo k tomu, že je potřeba regulovat. První věc, eh, jako regulátoři, jako instituce, eh, bych očekával, že tedy vezmete na vědomí, že ten původní telekomunikační balíček nebyl úplně prospěšný jednotnému trhu telekomunikací. Já souhlasím s těmi, eh, kdo si myslí, že vnitřní trh je jenom konvergence regulačních přístupů, ale o to nejde. V smlouvě je, že vnitřní trh je o přeshraničním obchodě, o možnosti nakupovat používat služby z zemí různého, z různého původu, které se dostávají k občanům z různých zemí. A jednotný trh je také konvergence cen. I když ne úplně, vzhledem k rozdílu životních úrovní v členských zemích. Takže nemůže to být jenom konvergence regulačních přístupů. A v bodech odůvodnění no, nařízení minimálně nebo hodnocení dopadu bych očekával, že e, bude e, mm, odraženo to, že ta pravidla, která jsme měli dosud, nebyla e, spíše o tom vytvořit vnitřní trh, ale spíše liberalizovat trh v rámci národní hranice, což je něco jiného. Druhá věc, uznání toho, ehm, tady jsou různé interpretace, že je potřeba obrovsky investovat do kapacity sítí. A potřeba investic do eh, kapacity není jenom o tom, že potřebujeme infrastrukturu termokrační, ale eh, to, že veškerá infrastruktura bude muset být upgradeována, bude muset konvergovat Eh, tedy do roku 2017 2018 než to stoupí v platnost. Smart grid eh, a podobně a další věci, které budou vyžadovat konvergenci infrastruktury. Takže tu infrastrukturu budeme muset mít, odolnou infrastrukturu, vždy zapnutou, vysoce kapacitní a bude muset být funkční do té doby. A to je důležité, to musíme si uvědomit. Mm. Takže částečně regulační selhání, ehm, ne, ne, nevytvoření pozitivní externality, infrastruktura, ta pravidla, která platí od roku 2009 o transparentnosti minimálních službách, se obtížně implementují v praxi. Kolega, ehm, vy jste tedy dobře prezentoval tu komplexitu vaší práce jako národní regulátor. Kvalita služeb znamená různé věci pro různé mm, osoby, různě do, různou dobu. Tato logika by měla platit i pro to, co se navrhuje, mikromanagement trhu. A proto pochybuju, že ta situace spíše bude mm, lepší. Je um, třeba říci, že není možné obhajovat neutralitu internetu, když se vrátíme do roku 93, eh, že jste si všichni mysleli, že energie bude místo energie, anarchie. A, a nikdo nebude jak si kontrolovat, moci kontrolovat, co tam děláte. To v, v době NSA není možné již tvrdit. To není možné tvrdit v době, kdy um, generální advokát Jalon ehm, veřejně uh, prohlásí, že ISP budou muset um, uzavřít stránky, které, poruš, které nabízejí mm, padělané zboží. Um, vztahu k internetu my žádáme veřejné instituce, aby kontrolovaly internet. Takže paradoxní e, výsledek tohoto návrhu je, že ve jménu neutrality žádáme o široké inspekce internetu, což je pro, naprosto proti e, intuitivní, protože to není neutralita. My musíme, abychom zajistili, že jsme e, tady svobodní a nediskriminujeme, tak jsme každodenně Eh, sledování. Myslím, že po té, co jsme vyslechli, tomu už nemůžeme úplně důvěřovat. Návrh komise má jednu mm, výhodu a mm, přínos a eh, jeden problém. Ten přínos je, že je obtížné nesouhlasit s tím, že bychom měli mít otevřený internet a na tom potenciálně specializované služby, ale ten problém je přesně to tež. Když máte návrh, se kterým je obtížné nesouhlasit, tak začíná problém. Na jednu stranu bude obtížné implementovat ten návrh v praxi, protože to potřebuje monit, bude monitoring, kontrolu, zda kvalita služeb, eh, některých aplikací a zip kodu eh, v Evropské unii neklesá pod určitou úroveň, což nemyslím, že je možné. Já jsem mluvil se zástupci průmyslu, je ale dobré, že možná eh, se začnou sbírat data tímto nařízením, ale nemyslím, že se přiblížíme k kontrole internetu dálné do čase. Eh, chci i na závěr říci, že bychom se měli vyhnout třem takovým syndromům, které spojují s tím návrhem. První je syndrom Galileo. Parlament to dobře zná. Do jaké míry můžete navrhnout novou fin- fantastickou fin- infrastrukturu, požádat soukromý sektor, aby masivně přispíval a současně říkat soukromému sektoru, že potenciálně nebude poten- jaksi žádný potenciál pro komerční služby. Malcolm Fisher musel strojnásobit rozpočet na Galileo, protože ty dvě třetiny z privátního sektoru nedorazily vzhledem k nedostatku komerčních příležitostí. Jedna věc je, že v, tedy, že v USA je možnost neutrality, ale pak jsou jaksi mm, přístupové prázdniny. Je obtížné, že můžete sdílet uh, síť s um, rivaly a současně neutrální. Další je syndrom Trabantu. Jedna věc je vnitřní trh, otevřený přístup na otevřený internet, ale eh, to neříká, zda to nebude prázdný otevřený internet. Když je otevřený a není možné diskriminovat, snižuje možnosti, které máme na internetu. Nemyslím, že je to dobrý výsledek nakonec. Te, budeme mít vnitř, jako když řekneme, že budeme mít vnitř, do, prázdný vnitřní trh, ale my chceme dobrý vnitřní trh, ne prázdný. E, třetí jsou, je syndrom e, stromu a lesa. E, že se snažíme řešit problémy jenom na, v tom mm, tématu, který řešíme, ale ta neutralita internetu je něco mnohem širšího. Když vezmete perspektivu konečného uživatele, tak moje interpretace je, že uživatel mm, bude mít otevřený internet, když přes ten hodnotový řetězec budou mít operátoři možnost filtrovat obsah nediskriminačním způsobem a budou prioritizovat nebo zpomalovat eh, provoz tak, aby se zlepšil mm, podmínky pro zákazníky. Ale to je otázka eh, konkuren- pravidel hospodářské soutěže. A tam je otázka, jak by se měly aplikovat na všech úrovních eh, celého řetězce, jenom ne jen na úrovni infrastruktury. Děkuji. Nyní poslední řečník, pan Beltrám, děkuji. Pane předsedo, děkuji také panu Harbrovi za pozvání na dnešní slyšení. Nevím, jestli znáte Beuk, Beuk, vyslovuje se to různým způsobem, tak my jsme eh, hlavní evropskou eh, organizací na ochranu spotřebitelů, združujeme 40 eh, národních organizací z 30 různých států a je škoda, že dnes mluvím jako poslední. Navíc musím vystoupit po panu Rendovi, což nikdy není snadné vystoupit po takovém řečníkovi, ale každopádně řadu věcí už jste slyšeli od předřečníků v určité podobě, takže mějte prosím se mnou trpělivost. Beuš říkal, že balíček z roku 2009 dostatečně tuto problematiku neošetřil, nebyly tam dostatečné pojistky, takže jsme možná jedním z mála, kteří si myslí, že balíček z roku 2009 nebyl dostatečný a myslím, že zkušenosti nám dávají zapravdu. Takže jsme rádi, že komise nás vyslechla a učinila legislativní kroky tímto směrem. Vyslechla také Evropský parlament, protože v několika usneseních jste žádali legislativní řešení problému. Podobně jako pan uh, eh, Rajhadon, Takže teď se dostaneme k těm základním věcem. My jsme uh, vysvětlovali, proč uh, chceme regulovat internet, ale to je špatně položená otázka. My nechceme regulovat internet, ale přístup k internetu právě proto, aby internet mohl zůstat neutrální a otevřený. A to je velice důležité mít na paměti a rozlišovat mezi tím další. Takový mýtus, který slýcháme, eh, je, eh, že je tady problém, který je potřeba okamžitě vyřešit. Problém tady je, to je pravda, souhlasíme, eh, na tom se asi všichni shodneme, Údaje Bereku z roku 2017 ukazují, že dvě třetiny uživatelů mobilních zařízení nepoužívali na mobilech eh, protokol hlas přes internet a že dochází k nezákonné diskriminaci, protože se eh, více operátoři soustředí na specializované eh, služby, což je opravdu problém je tady jasná tendence na trhu jít cestou technické eh, diskriminace, buď to pozitivní nebo negativní. A my si myslíme, že trh to sám nevyřeší, potřebujeme tedy nová pravidla hry. Diskriminace v přístupu k internetu, ať už je pozitivní, negativní, ekonomická či technická, snižuje volbu eh, spotřebitelů a omezuje inovace, protože nevíme, jaké budou příští aplikace eh, a Operátoři by neměli takto předem rozhodovat, jaké eh, způsoby budou úspěšné do budoucna, jaké ne a něco blokovat eh, před uživatele, ať už jde o Sky, WhatsApp nebo cokoliv jiného. Si se shodneme na tom, že to je nepřijatelné. A ekonomická diskriminace znamená, že se nastavují různé ceny ze strany operátorů podle eh, obsahu, který chcete přes připojení používat. A jak už říkal pan Jepsen, souhlasíme s tím, že to se zatím v tomto návrhu neřeší. Obě diskriminace jsou přitom škodlivé a je třeba je regulovat. Nyní eh, se rychle podívám na to, co znamená to právo z hlediska spotřebitele. Kdybych to měl zjednodušit, tak to právo znamená, že spotřebitel je ten, kdo si vybírá obsah aplikace, eh, k nímž má přístup přes internetové eh, připojení a to za rovných podmínek a toto právo je potřeba chránit. Takže pro nás je to spíše otázka očekávání spotřebitelů, protože internet od samého počátku byl pro spotřebitele věcí, která se zapne, funguje a dá se používat. Nikdo nikdy nepochyboval o tom, že příští protokol či aplikace bude fungovat, vždycky měla fungovat, všichni to očekávali, ale teď to často záleží na tom, jakého máte operátora. Takže budu teď konkrétní, pokud jde o ten dnešní návrh komise. Já myslím, že toto spotřebitelé jako právo potřebují. Pokud mají přístup na internet, měli by, možno, měli by mít možnost využívat veškeré zařízení, veškeré aplikace, veškerý obsah bez jakéhokoliv omezení, kromě omezení rychlosti či objemu údajů, ale i to jsou otázky vzájemně propojené. Dále třeba říci operátorům, že musí respektovat toto právo jsou tady určité výjimky, odůvodněné výjimky týkající se provozu, ale ty musí být jasně zmíněny v samotném legislativním návrhu, například dodržení eh, soudních příkazů, ochrana sítě před útoky, zmírňování eh, nahuštěného provozu a tak dále, ale toto vše musí být jasně stanoveno v legislativě, proto souhlasíme s tím, co řekl zástupce Bereku, že je potřeba vytvořit eh, seznam, tak by to bylo adekvátní. Nezapomínejme na to, že nizozemští a slovenští spotřebitelé už mají toto právo chráněno pokud toto nařízení má být maximální harmonizací, tak přece není možné, aby tito spotřebitelé v Nizozemsku Slovensku o své právo přišli. Pokud jde o specializované služby, pokud budou regulovány, a takový je záměr, tak je třeba nastavit jasné podmínky na ochranu přístupu k internetovým mm, službám. Bohužel návrh v současné podobě je dosti vágní a jsou tam mezery. Je potřeba ho posílit. Také bych byl rád, kdybyste se zamysleli nad dvěma otázkami, které se týkají specializovaných služeb a to, jakým způsobem můžeme zajistit, že kvalitní eh, připojení eh, pro velkou odběratele nebude mít dopad eh, na připojení, kvalitu připojení pro spotřebitele. My si myslíme, že článek 19 návrhu by měl být tudíž vyškrtnut. Druhá otázka týkající se specializovaných služeb pokud se stanou tyto služby mm, běžnými službami, tak operátoři eh, je budou chtít provázat eh, s některými jinými produkty, jak zajistit, že operátoři budou dále investovat eh, do infrastruktury, která je určena pro internetové produkty. Jak je motivovat? A dále chci říci, že alespoň část telekomunikačního odvětví nechce nechat na občanech, aby se za rovných podmínek volili eh, přístup k obsahu. Jak už řekl pan Jensen, někteří by chtěli, aby celý internet fungoval úplně jinak, aby poskytovatelé obsahu platili jim za poskytování obsahu jako je to třeba u poštovních služeb, ale nejsme v 19. století, jde o hodnotu, kterou internet přináší společnosti celkově právě tím, že je otevřený inovacím, je otevřený celkově, dává nám všem tedy obrovskou příležitost ho nyní do budoucna ochránit a posílit. Děkuji. Grazie. Děkuji. A teď eh, přejdeme k diskuzi. Předám slovo eh, paní kolegyni Bastos, eh, prosím. Děkuji, eh, pane předsedo. Já bych nejprve se chtěla omluvit, že jsem tady nemohla být během první části diskuze. Bylo to kvůli jiným závazkům, které jsem musela vyřešit a přišla jsem bohužel o tu první část velice zajímavé diskuze, takže se omlouvám a využiju této příležitosti, abych tady přivítala eh, tuto diskuzi, která se soustředí na nesmírně citlivé téma, jakým je neutralita sítě, což je téma, Eh, související s inovačními produkty, inovačními službami a jde také o nastavení správné rovnováhy mezi oběma aspekty. Jak říkáme, to téma nesmírně citlivé, řešíme ho vlastně již od roku 2009, kdy jsme vyjednávali o telekomunikačním balíčku a bylo to právě téma neutralitě, neutrality sítě, eh, který vedl k dohodovacímu řízení, takže od té doby, od té doby mm, se situace dynamicky vyvíjela, měnila. A je potřeba říci, že sice dosahujeme obrovského pokroku v legislativní oblasti, tak přesto tento telekomunikační sektor je několik kroků před zákonodárcem. To je potřeba si uvědomit ehm, a takto přistoupit k řešení neutrality sítě v legislativním návrhu. Musí to být řešeno principy, které budou skutečně odůvodněné, pevné robustní a které se dokážou přizpůsobit takto dynamickému sektoru. Zároveň nesmíme tomuto sektoru bránit v příchodu s novými inovativními službami a produkty. V této souvislosti tedy chci říci, že telekomunikace jsou sektorem, který musí sám předvídat do budoucna potřeby spotřebitelů, které vzniknou. Těžko je tedy nastavit eh, zde tu správnou rovnováhu, nicméně ten legislativní návrh tedy musí být především jasný, musí zohledňovat technické aspekty týkající se datového provozu, je potřeba nastavit určité právní podmínky a na druhé straně se zaměřit na komerční řízení provozu, což eh, je eh, oblast, kde může docházet k určitému zneužívání a na to teď chci navázat se svojí otázkou směrem k našim hostům, kteří vystoupili v druhém panelu a chci se zeptat, jak tedy vidíte ten rozdíl mezi tím řízením technickým, řízením provozu a komerčním řízením provozu a jakým způsobem nejlépe rozlišit mezi těmito dvěma aspekty řízení provozu. Děkuji. Děkuji. Přeje si vystoupit ještě někdo další z kolegů poslanců, protože pokud tomu tak není, tak v tom případě a ještě jeden kolega, prosím. Na Seite aus, Entschuldigung, dass ich jetzt... Z mé strany um, chci říct, že přicházím pozdě tady až k druhému kolu. My jsme vedli podobnou diskusi v kulturním výboru, které taky přijal stanovisko k uh, Ehm, k jednotnému druhu telekomunikací a já eh, jsem chtěla v této věci říci, že ten přístup, který eh, tady v tom pan zpravodaj při slyšení podpořil, tak v mnoha oblastech eh, v podstatě část Ehm, přijímá z té směrnice, protože už existuje eh, legislativa, který byl ten balíček z roku 2009, který byl schválen 2011, byl ehm, až v roce 2011 byl v některých státech implementován. Řada věcí již tam je a mm, právě přes Berek máme instituci, která eh, má kontrolu nad, nebo sleduje určité oblasti a um, analyzuje je. A tady se objevilo díky tomu celá řada návrhů. Neutralita sítě, to je jenom téma, které zajímá spotřebitele, ale je to také téma pro obsah. Mm, pro malé střední podniky v kreativním průmyslu, a celkově je to velmi důležité a já, mě by zajímalo, jak zavádění nových služeb v smyslu manažovaných služeb nebo zaj, služeb zajištění jiné kvality nebo specializovaných služeb, jaké by to mělo dopad na trhy na malé střední podniky, které by pak ve velice konkurenčním telekomunikačním sektoru, jak malé startupy, který, které potřebují vysokou přenosovou kvalitu, anebo jsou odkázány na specializované služby a mají, musí uzavírat tedy zvláštní smlouvy pro zajištění eh, kvality služeb. Takže otázka je specializované služby, Ehm, zda by měly být v ehm, separátní struktuře, protože to jde zpravedla přes stejné sítě. Jak tady může být ehm, zajištěno, aby nové, nově zaváděné služby měly dostatečnou kapacitu a nebylo by to na úkor otevřeného internetu, kde platí neutralita. Kolegyně Verňo. Ano, jen velmi rychle. Blahopřeji tedy eh, mm, všem účastníkům tohoto druhého panelu, který byl velice zajímavý. A eh, já si také kladu různé otázky k této tématě, k těmto tématům, včetně neutrality internetu. Někdo hovořil o těch eh, předchozích letech a balíčku z roku 2009. Tam od té doby se situace Eh, trošku vyvinula, změnila a bude se vyvíjet dál. Musíme zůstat naprosto neústupní, pokud jde o nemožnost blokování služeb, ale také pokud jde o závazek transparentnosti. A já se chci připojit takřka ve všech bodech, ale to mě nějak nepřekvapuje, eh, k, k tomu, k těm přispěvatelům ze strany Beck, eh, kteří hovoří o možnosti volby spotřebitele bez jakékoliv diskriminace. Eh, jde ovšem o to, na jakou míru harmonizace musíme přistoupit, aby nedošlo k nějaké ztrátě práv. Bude také potřeba, abychom byli velmi obezřetní, pokud jde o řízení internetových toků a diskriminaci přístupu. Snažíme se zajít co nejdál, pokud jde o definice těch specializovaných služeb a těch uzavřených sítí, abychom přitom zohlednili všechny možné rozdíly přístupů mezi různými typy přístupů a typy sítí. A myslím si, že tady jsme se dozvěděli zajímavé věci, to tím jste osvětlili tu situaci pro naše další úvahy. a vám za to děkuji. Děkuji. A slovo má pan Engstrom. Nechci, aby se opakovalo to tež, co po, u předchozího panelu. Chci každopádně všem poděkovat i zástupci um, asociace spotřebitelů. Ano, je to reálný problém. Je to něco, co se přímo dotýká spotřebitelů. A souhlasím také s paní Frhojen, že to má dopad na malé a střední podniky a na náš potenciál získávat některé eh, zajímavé nové eh, inovace, nejenom od operátorů v každé zemi, ale od stovek eh, a tisíc malých a středních podniků, které jsou jakousi páteří evropského hospodářství a které si zaslouží mít bezpečné prostředí v němž mohou mít vždy standardní přístup k internetu, je stejně jako všichni ostatní. Děkuji. Předchozí zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Já chci také poděkovat celému týmu. Bylo to opravdu velmi přínosné a chci se jen pozastavit nad některými věcmi a nad tím, před čím vlastně stojíme. vzhledem eh, k tomu, co jsme dali zatím eh, do návrhu, tak tedy je jasné, že jsme vycházeli z dobré práce Bereku a chci jenom upozornit na to, že specificky tady jsou tam různé podmínky, které jimž se má určit um, kde, kde šlo o stanovení těch eh, potenciálních eh, škod ze strany a také jaká je ta možnost jednat. A pak někdo z vás hovořil o cenové diskriminaci. I to nesmíme ztrácet, ani to nesmíme ztrácet ze zřetele. Diskriminace se může vyskytovat v mnoha různých podobách. Velice mě zajímá ta otázka z těch takzvaných specializovaných služeb, to je nová definice. A souhlasím také s tím, co říkal Christian Engstrom, že videoslužby nejsou příliš dobrým příkladem specializované služby, protože nepotřebují nutně nej, tu nejvyšší kvalitu a přenosová kapacita obecně je dostatečně dobrá s novými internetovými protokoly. Konec konců jsme slyšeli odborníka na toto téma dnes ráno. Takže jaké budou ty specializované služby? Na, na začátku jsem si vůbec nebyl jistý, jestli je potřeba mít tam nějaké nové služby, když dá se, že je proto nějaká podpora. A pak údajně dva ze tří Evropanů už jsou vystaveni eh, diskriminaci v důsledku těchto speciálních, specializovaných služeb. Takže co jsou tyto specializované služby a odkud berou data? Protože já jsem takovéto údaje neviděl. Nevím, kolik z vás má pocit, že je diskriminováno v důsledku specializovaných služeb. Nevím, jestli dva ze tří, protože to bylo dosti znepokojivé, tato statistika. Zajímalo by mě o tom, se o tom dozvědět více. Možná, že by nám to mohlo dát i vodítko ohledně dalších věcí, které bychom měli dělat. A e, pak je tu ještě další e, věc, na kterou bychom, se měli pozastavit. Jeden z důvodů, proč je potřeba teď jednat, a já připouštím, že jsem jaksi dosti agnostický, ehm, tak mně se zdá, že vlády v různých zemích Evropy začínají zavádět vlastní regulaci v oblasti eh, webové neutrality a tím pádem by mohlo dojít k rozštěpení trhu. Musíme zachovat jednotný rámec, v němž se mohou investoři rozhodovat, na, jak na to upozornil Kip. Proto já podporuji nařízení o otevřeném přístupu, aby abychom měli ucelený, konzistentní rámec. Nizozemská vláda chce přistoupit k nějaké legislativě, a protože jim to, co navrhla komise, nepřijde dostatečně progresivní, je potřeba, abychom předtím, než dokončíme tuto legislativu, přihlédli k legislativě v jiných zemích náš, můj tým specialistů se nad tím také zabývá. Právě proto tu máme pozměňovací návrhy. Protože si myslím, že návrh komise by se dal v některých ohledech zlepšit. A samozřejmě přitom vycházíme ze stávajících zkušeností. Děkuji. Děkuji. A nyní tedy požádám naše pozvané řečníky, aby odpověděli na otázky. Každ- dvě minuty na každého. Paní Trena, děkuji. Jen stručně se chci vrátit k otázce paní Verňo ohledně ne, ne, to byla paní Bastos. Technické aspekty a obchodní podmínky. Berek, když zahájil činnost v roce 2009, tak eh, jsme říkali, že mohou platit stejné zásady, jak eh, u eh, fixního pevného připojení, tak i u mobilního. To znamená, jsou tady určitá omezení komerční a technická, nemusíme používat odlišné zásady. Například end user control, to znamená kontrola v rukou Eh, koncového uživatele. Text by se tady dal hodně možná trochu zlepšit. Vy tam mm, používáte trošku jiný termín. A jinak já si nemyslím, že by neutralita nebyla kompatibilní s možností lepších hodnotových vztahů mezi operátory a poskytovateli obsahu. Ale Samozřejmě, že eh, operátoři budou eh, mít za úkol vytvářet určité konkrétní implementace a specializované služby tudíž mají určitou specifičnost. Je potřeba, aby proto existoval prostor, příležitost to použít, ale to znamená, že pak musíme sledovat, jak, co se děje a chápu, ty některé obavy, které říkají, když se bude příliš regulovat, monitorovat, tak to není to samé, co neutralita. Ale monitorování schopnost jednat je lepší, než eh, muset eh, nějakým způsobem přistupovat eh, k nějakým až ex post nějakým dalším krokům. Takže v tomto směru si myslím, nebo to, tak jsem se to snažila osvětlit. Ano, já mohu podpořit v podstatě všechno, co kolegyně řekla, pokud jde o specializované služby, sdílím pochybnosti Malkoma, ale to, co to vlastně je. Co jsou tyto služby, které si vyže, budou vyžadovat specializovanou úroveň kvality služby, kterou nelze poskytnout běžným řádným způsobem přes internet. Já myslím, že operátoři se snaží argumentovat, že je to nezbytné, ale musí tedy dokázat, že jsou schopni poskytnout tyto služby, aby o ně byl na trhu zájem. A pokud je o monitorování, tak nevím přesně, jak se to bude rozvíjet. Určitou roli mají národní regulační orgány, ale každopádně monitorování bude, bude zásadní do budoucna, bez ohledu na to, jak dobře se píšeme ty definice a koncepce v nařízení. Další otázka, která se objevila. Proč se snažíme regulovat o nediskriminaci a té neutralitě? Jde o eh, to, abychom zabránili, že někdo bude bránit, zužovat přístup eh, přes internet. Z hlediska vztahu mezi eh, poskytovateli, tedy telekomy a eh, zákazníky a podniky, tak pokud někdo poskytuje přístup k otevřenému internetu, tak je ve vašem zájmu, aby existoval zdravý ekosystém, který se bude nadále rozvíjet služby a aplikace, které budou lidé chtít využívat, protože samozřejmě tím budou motivováni k tomu, aby upgradeovali své připojení a aby tak zaplatili za tyto inovace. Děkuji a ještě pár připomínek k některým otázkám, které tu zazněly, zejména otázka eh, těch nových eh, aktérů vstupujících na trh a malých a středních podniků eh, nezapomínejme, že internet dnes je něco, co z, z hlediska příjmů je tak trošku deformované. Uprostřed eh, jsme v situaci, kdy hodně toho bohatství internetu produkují eh, tedy apl, ty apl, vrstvy aplikací. To má určité výhody a přínosy a přednosti, ale zá, zároveň to dává některým aktérům velmi málo pobídek. Ta aplikační vrstva, tak v té jsou v větší míře americké firmy nebo neevropské firmy. A pokud jde o tady ty startupy a malé podniky, tak myslím, že se nad tím musíme zamyslet opatrněji. Protože IKT je samozřejmě velkou hnací sílou produktivity v Evropě, ale také to ukazuje tu, jaká propast zeje mezi Evropou a Amerikou. Je tady takový trochu mýtus, pokud jde o ty vstupy startupů na internet jako by se to dělo eh, v nějakých eh, takových chráněných podmínka, podmínkách. Třeba Rovio Entertainment, Entertainment vytvořili aplikaci na iPhone a přitom to není otevřený internet. To je eh, broadbandová platforma, která umožňuje vstup novým myšlenkám, čili musíme trošku být obezřetní, protože ta otevřenost sama o sobě nemusí být nutně hnací silou toho, aby se objevil nový Google nebo nový Facebook. A pak tedy zájem koncových uživatelů. Koncový uživatel nemá zájem jenom na tom, aby byla nediskriminace a otevřenost, ale aby existoval dobrý mix služeb a možností. Čili, aby byla možnost si vybrat mezi základní službou a prémiovou, aby eh, ne, nebylo potřeba, abychom ne, nedotovali ty, kteří používají internet eh, intenzivnějším způsobem. Protože jinak spíš než otevřenost eh, z toho bude prostě jenom slučování všech spotřebitelů do jediné kategorie, i když spotřebitelé se samozřejmě mezi sebou do značné míry liší. Děkuji a jenom možná ještě rychle se chci vyjádřit k otázce paní Bastos. Vy se ptáte na rozdíl mezi řízením toku za technickými účely nebo za kom- komerčními účely. Čili jaké to má cíle? Eh, já jsem vysvětloval dříve, že pokud je to z komerčních důvodů, tak by k tomu nemělo docházet, protože to automaticky znamená diskriminaci. Když třeba mám nějaký, nějakou službu připojení k internetu a chci se dívat na video nebo chci na nějaké stránky, za špičky, kdy se Eh, třeba v pátek večer, kdy se ta síť hodně, je hodně zatížena, tak souhlasíme, že je nepřijatelné, aby poskytovatel omezil můj přístup, nebo aby, to, aby řídil moji rychlost, jenom proto, že zrovna se příliš mnoho lidí dívá na digitální televizi. To je příklad toho, kdy řízená služba může mít eh, takovýto dopad a je to nepřijatelné. Někdy jsou to technické důvody a to by, k tomu by měl existovat konkrétní seznam, který určuje, kdy je to povoleno a kde ne. A ještě na otázku pana Harbra, pokud jde o ta čísla, ty všechny vychází z, eh, z průzkumu BEDEXu z roku 2012 a rádi vám zašleme naši analýzu a těch čísel. Grazie, adesso per la Commissione darei la parola al dottor Viola e poi al... Děkuji. A nyní eh, komise a pak zpravodaj na závěr. Mm, pane předsedo, já zastoupím doktor, eh, který je, tady nebyl na úvod diskuse. Anthony Whelan a mm, také DG Connect. My komise. Musíme gratulovat parlamentu, včetně tohoto výboru a jeho zpravodaje, za rychlost a důklodnost um, práce. My jsme, my se těšíme na to, až rada bude schopná udělat to tež, protože parlament si to zaslouží za úsilí, které věnoval této tomuto mm, naléhavému balíčku eh, a specifických věcí, které jsou v kompetenci IMCO pro dobro spotřebitele a vnitřního trhu. Já jsem zmínil ty dva body, protože pokud když se podíváme na eh, dva hlavní body té mm, debaty, začneme obecným problémem ustanovení o ochraně konečného uživatele, musíme mít na paměti nejenom cíle vysokého standardu ochrany spotřebitele v konkurenčním kvalitním telekomunikačním trhu, ale také dostatečné na společná pravidla, aby operátoři mohli integro, mít integrované operace v řadě členských států. Ty tlumočná pravidla možná nestačí, ale jsou sine qua non. My jsme slyšeli o mm, třech dimenzích. Je tady jednak nástroje, jednak harmonizace a jednak e, obstázka obsahu, které jsou propojené. Já začnu obsahem. Komise soudí, že pokud chceme skutečně společná pravidla, tak musíme e, ta měřítka nasadit vysoko, musíme se podívat na nejlepší praxi v Čech e, států, aby žádný spotřebitel nezůstal stranou. A já mm, mm, e, chci navázat na celou řadu těch bodů z toho návrhu, které si zaslouží eh, závěr z, z eh, pravodaja výboru, co se týče bundlingu, eh, přechnosů, kontraktů a podobně. Dvě další věci věci se nástrojů a míry harmonizace. To není to tež. My samozřejmě můžeme usilovat o vysokou úroveň harmonizace i, se, i směrnicí, ale je jasné, že nařízení skutečně vytváří společná pravidla, přímo aplikovatelná, rychle dostupná pro vnitřní trh. Což je věc, kde s respektem Ehm, to může zpravodaj prezentoval trošku jiné názory, tak já bych možná se odvolal na Lady Bracknell, co se týče vysoké míry harmonizace, ehm, přijít o jednu věc by bylo nešťastné, přijít o dvě by ehm, znamenalo vlastně neop- ne, nezvládnutím aspektu vnitřního trhu v tomto návrhu. Velice stručně, neutralita sítě. Komise je ráda, že té logice, o které jsem mluvil, o nutnosti společných pravidel na vnitřním trhu, navrhují oba eh, zpravodajové obou výborů, že eh, bychom měli zvolit nařízení. My jako komise jsme rádi a ne, vůbec se nestydíme, že jsme našli společné, eh, celou řadu společných jmenovatelů. Samozřejmě je tady otázka napětí mezi principiální trvalou legislativou, paní Vestos o tom mluvila, a potřebou jasnosti a jednoznačnosti jednotnostní aplikace ve všech členských zemích. My myslíme, že ty principy jsou správné a jsme rádi, a, a rádi na, budeme pracovat na jasnosti těch principů. Hlavně musí být e, otevřený internet, nediskriminace, neblokování, neškodlivý obsah, um, otázky řízení provozu, a e, znamená, že potřebujeme jasně, jasný seznam výjimek e, službám otevřeného internetu. Je samozřejmě správné se odvolávat na cíl rozumného řízení provozu na internetu, ale současně si musíme Eh, musíme zohledňovat obavy mnohých, že příliš otevřené formulace těch výjimek vytvoří problémy v praxi, s implementací a eh, novou fragmentaci pravidel. Druhý bod, který chci zdůraznit, se týče specializovaných služeb. Musíme mm, jasně říct, kde je ta Eh, to rozdělení a vyhnout se přílišné regulaci. Musíme vytvářet pravidla stejně jako eh, nástroje stejně jako pravidla. A ochrana, kterou máme, je mm, mnoha. Nejen, mm, první je konkurence. Druhá možnost ochrany je, že hlavní telekomunikační produkt eh, telekomunikačních firm je přístup na internet. Potřebujete tedy eh, jasné důkazy, že firmy degradují svůj hlavní produkt, aby žili nový trh. Další věc, regulační, to je princip navrhovaný v legislativě. A to je přednost otevřeného internetu. Cokoliv se stane u specializovaných služeb, otevřený internet musí být životoschopný a dynamický. Máme velice in- silné intervenční nástroje, abychom zajistili, že tomu tak bude. Co, eh, pokud se ptáte, co se stane s investicemi, nás budou mít um, určité minimální kritéria služeb. A to je důležitý nástroj, jak zajistit, aby se to eh, aby to fungovalo. Specializované služby budou poskytovány jen těm, kdo je potřebují, kdo mají jasný eh, business model, který to vyžaduje. My jako komise nemusíme rozhodovat o tom, zda je to potřeba pro video nebo jiný produkt nebo službu z toho důvodu, že to je vlastně, um, um, že se to bude hlídat samo. Poskytování otevřeného internetu je správné, žádný malý podnik nebo někdo jiný nebude platit za specializovanou službu, kterou nepotřebuje, takže vlastně se ten, ta hranice bude eh, kontrolovat sama. Pokud eh, ostatní nástroje regulační budou, fungo, budou zachovány. My proto věříme, že máme mm, základ v této věci a mm, že můžeme ten návrh dále zlepšovat a že můžeme najít konvergenci tomto důležité ekonomické společenské otázce. Děkuji, pane předsedo. Hmm, děkuji. A nyní zpravodaj. Já bych eh, chtěl poděkovat na závěr všem řečníkům. Vzájemně se vhodně doplňovali a myslím, že nám poskytli celou řadu užitečných informací. Tím nám neúplně zjednodušili život, to neříkám, ale jsem velice rád, eh, že eh, si vyslechli toto slyšení také stínoví zpravodajové a budeme moci se společně zamyslet nad vašimi příspěvky. Myslím si, že kromě komise, a k tomu se vrátím za okamžik, eh, jsme se shodli na tom, že základní struktura existuje a že klíč pokud jde o klíčové, obsah, klíčové prvky obsahu, tak i ty jsou eh, všeobecně podporovány. Jsou tady určité mm, detaily, jakože jde o ty drobnosti, jak říkala paní Trainer, ale mm, ono je potřeba i těm drobnostem věnovat pozornost, to pochopitelně k tomu, co říkal Anthony Whelan, tak eh, tady nevidím důvod, proč by ustanovení směrnice, která eh, cílí na harmonizaci v klíčových oblastech, kde členské státy mají zajistit eh, přijetí těchto ustanovení eh, či dát informace k dispozici, že by se měly lišit od ustanovení nařízení, protože nám vlastně jde o to, že chceme vytvořit určité mm, porozumění ohledně toho, že vycházíme pro to nařízení z té současné směrnice, aniž bychom tam zaváděli prvek centrální regulace. A za druhé, umožňujeme určitý čas pro přizpůsobení, eh, zejména pokud jde o otázku aplikování určitých ustanovení. My jsme s Antoniem o tom dlouho diskutovali a myslím, že všichni kolegové můj přístup eh, podporují. Chceme ho tedy prosazovat i nadále. Já si myslím, že samotné nařízení, eh, paní Trajnar to řekla diplomaticky, ale myslím, eh, že i regulátoři podporují náš postoj a rovněž jsem vzal na vědomí, že Eh, vstupuje do hry také ochrana spotřebitelů, s čímž máme v našem výboru rozsáhlé zkušenosti a proto jsme eh, do toho návrhu dali odkazy na směrnici o ochraně spotřebitelů. Byl bych tedy um, za to, abychom si uvědomili, že jsme pro spotřebitele udělali poměrně hodně, rozhodně více, než eh, co udělala ve svém návrhu komise a zatím si stojím. Ale doufám, že mě podpoří i moji kolegové poslanci. Uh, já určitě ehm, vím, že určitě budou chtít doplnit některá další ustanovení, ale možná se ještě vrátím tomu, co říkala paní Tun o dalších aspektech toho balíčku. Děkuji komisi eh, za jejich pochvalu, pokud jde o intenzitu dosavadní spolupráce, ale my jsme se konkrétně soustředili na tu oblast, kde můžeme nabídnout přidanou hodnotu, což je práva, právě ochrana práv spotřebitelů. Moji kolegové samozřejmě budou chtít možná řešit i jiné aspekty. E, my totiž řešíme například i tu tisnovou linku 112, e, e-call a tak dále. Možná i toto tam budou chtít zapracovat. Já to nenavrhuju, ale je to na nich. Pokud jde o roaming a další věci, které jsou také součástí našeho zájmu, měl jsem pocit, že není nutné, abychom k tomu vydávali další doporučení nad rámec toho, co už doporučuje výbor pro průmysl, pokud tedy kolegové nebudou smýšlet jinak. Každopádně všem ještě jednou děkuji a chtěl bych potvrdit eh, současný harmonogram, protože musíme pracovat eh, teď velmi rychle, hlavně s pozměňovacími návrhy. Potřebujeme pozměňovací návrhy do 3. prosince. Budeme o nich diskutovat 9. ledna a pokud budou kompromisní návory, návrhy, tak o těch budeme diskutovat 22. ledna. 23. ledna budeme hlasovat, aby o tom mohl hlasovat výbor ITRE následně 11. Takže by skutečně bylo velice dobré, eh, kde by bylo možné eh, zahájit také diskuze s členskými státy včetně toho tématu ochrany práv spotřebitelů. Nemá eh, cenu se tomuto tématu vyhýbat. Takže takový je náš plán. Uvidíme, zda najdeme ještě čas eh, pro setkání se stínovými zpravodaji, eh, abychom mohli ještě společně diskutovat. To teprve bych potvrdil. Děkuji ještě jednou všem. Děkuji panu místopředsedovi za to, že po dobu slyšení předsedal dnešnímu zasedání, abych se mohl soustředit na svou roli zpravodaje. Děkuji. Já bych eh, chtěl poděkovat eh, všem vystupujícím řečníkům a předat předsednictví zpět panu Harbrovi.